legislativu. Potřebujeme také hospodářský a sociální výbor, aby organizace zaměstnanců a zaměstnavatelů zkoumaly evropské politiky z hospodářského a sociálního pohledu. Potřebujeme efektivní soud Evropské unie, protože ten interpretuje evropskou legislativu, dohlíží na její plnění a potom postihuje její neplnění. A také musíme dát Evropské službě pro vnější činnost eh, potřebné prostředky, aby vystupovala konzistentně, aby konsolidovala mír ve světě, bojovala proti klimatickým změnám a věnovala se také rozvojové pomoci, pomoci a humanitární pomoci. A nakonec jsem si nechala Evropský parlament, který reprezentuje více než půl miliardy Evropanů a má obrovské zodpovědnosti. Jsme sněmovna, která má rozpočtové a legislativní pravomoci, ale kromě toho také vykonáváme demokratickou kontrolu ostatních institucí a kontrolujeme uplatňování evropské legislativy a naplňování rozpočtu. A nemůžeme se také řídit tím falešným sloganem, že budeme dělat více z méně prostředky. Nemůžeme ohrozit naši práci, když budeme seškrtávat naše zdroje. A proto v příštím jednání eh, s radou se na to zaměříme. Doufám, že komise s námi bude spolupracovat a že se nám nestane jako obvykle, že to necháme na poslední chvíli a už nebudeme mít manévrovací prostor. Děkuji. Herzlichen Dank. Já děkuji vám. Jelikož eh, jste eh, byla zatím na jiném zasedání, tak jsme přehodili pořadí a nyní ale už máte slovo, paní Holmajerová. Ano, jednalo se o finské předsednictví, konference předsedů výboru, máte pravdu, byl tam i předseda výboru pro rozpočet i já, já se tímto omlouvám a už se budu věnovat rozpočtu. Rozpočet na eh, 2020 Evropského parlamentu má jasná těžiště. Za prvé, chceme se chopit tématu klimatických změn ofenzivně a s jasnými opatřeními. Návrh rozpočtu zejména v oblasti vědy a výzkumu sází na moderní vědy, moderní výzkum, na eh, pokročilé technologie, ve zkratce to, co se nám zatím až tak nedaří. Rádi bychom, aby vznikala pracovní místa nového typu, abychom byli na špici v tomto světě, abychom se nestali závislými na jiných a nebo abychom eh, se pouštěli do něčeho, co by ani z pohledu společenských změn, ani eh, našeho prostředí nebylo prospěšné. Za druhé, chceme eh, splnit sny a přání mládeže, ať už unijní nebo i v zemích sousedních. Máme zde země, kde je nezaměstnanost mládeže až na úrovni 45 a 40 a tam chceme posílit iniciativy v oblasti tvorby pracovních míst a to pomocí jasných cílů. Rádi bychom rovněž podpořili Erasmus, tedy výměnu um, kontakty mezi mládeží a rovněž jejich lístkem, který jim umožní cesty na železnici. Zároveň se chceme pustit i obtížných otázek, například malé podniky, digitalizace, výzkum, ať už rakoviny nebo jiných eh, těžkých onemocnění. Co to v praxi znamená? Kromě už těch velkých témat, eh, o nichž víme, chceme k tomu eh, přispět i jakoby zdánlivě menšími tématy, ale která jsou zcela rozhodující pro náš další pokrok a rozvoj. Chceme rovněž posílit eh, pocit bezpečí. Mm, bezpečí, jak víme, jak právě nedávno jsme všichni zažili, je něčím, co má význam pro všechny. Tady nelze něco vyřešit nějakým jedním jediným velkým krokem. Je třeba posilit spolupráci mezi členskými státy, koordinovat ochranu hranic, potírání eh, zločineckých sítí a rovněž se domnívám, že i EPO musí být eh, příslušným způsobem vybaven to, jak to vypadá dnes, podle našeho názoru nevyhovuje, protože eh, pokud EPO eh, se má pustit do potírání eh, podvodu u DPH, musí mít prostředky v rukou, abychom konečně už skoncovali s těmi miliardovými 50 až 100 miliard stojícími oceněnými podvody v oblasti DPH a rovněž i e, e, v e, krácení, ukrácení daní je to stejně špatné. Nevím, kam se koukala rada, když zkrátila prostředky na uprchlickou problematiku o 200 miliard k tomu, abychom se mohli profesionálně zabývat například rozvojovou pomocí, potřebujeme příslušné prostředky. Mladí lidé musí mít výhledy a možnost žít tam, kde jsou. Musíme se rovněž ještě jednou podívat na situaci v Syrii tam je rozhodující, abychom situaci stabilizovali. K tomu ty prostředky, které zatím byly eh, zde vyhrazeny, nestačí. Je se rovněž třeba zabývat humanitárním aspektem, ale i vším z pohledu klimatu a rovněž i z pohledu toho, že ten mladý či eh, potenciální uprchlík musí chtít zůstat ve své zemi, musí mít pocit, že má pro co žít a mm, v opačném případě tito lidé v těch zemích nezůstanou. Já bych ráda, milé finské předsednictví, abyste s námi začali vést seriózní dialog. Ono nestačí jenom se společně sejít u kafe. Já bych ráda a i kolegyně Gardia Zabal si to přeje, veďte s námi meritorický dialog, zatím se to nestalo, nedá se to vyřešit až posledního dne dohodovacího řízení, tam už nám čas tlačí na paty, potřebujeme se už nyní postupně dopracovat k něčemu, co bude hodnotné pro všechny občany. Děkuji, paní kolegyně, a nyní už dávám slovo panu ministrovi Telikajnenovi za radu. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslance, vážené poslankyně, pane komisaři, dámy a pánové. Je mi ctí před vás předstoupit a účastnit se debaty Evropského parlamentu o návrhu souhrného rozpočtu na rok 2020. Již jsme měli možnost absolvovat výměnu názorů k tomuto tématu 18. září, když jsem odprezentoval návrh rady k souhrnému rozpočtu. A tehdy jsem upozorňoval na to, že je potřeba, aby tento rozpočet zajišťoval dostatečnou přidanou hodnotu a výstupy pro naše občany. Zároveň musíme klást priority správně, pokud jde o výdaje, které jsou pro nás nezbytné, abychom dosáhli společných cílů. A jsem rád, že Evropský parlament a Rada stílejí stejné priority na následující rok. Středobodem těchto priorit je růst, zaměstnanost a inovace. Je potřeba postavit se výzvám v oblasti změny klimatu, postavit se výzvám v oblasti bezpečnosti, migrace, snažit se pomoci mladým lidem investovat do jejich budoucnosti. Kde se však liší naše názory? To je tam, kde hovoříme o odpovídajícím zajištění finančním pro jednotlivé priority. Jde o vyvážení priorit. Takto se sestavuje rozpočet a je pravda, že občané mají rádi veřejné statky financované z evropských peněz, ale nesmíme zapomínat na to, že to jsou také daňoví poplatníci, kteří chtějí, aby rozpočtový orgán postupoval dostatečně opatrně, pokud jde o výdaje. A v tomto kontextu vím, že pokud pozměňovací návrhy eh, Evropského parlamentu, které budou zapracovány a pokud by se mělo jednat o nárůst HDI o 9,9 oproti roku 2019, tak by ta reakce mohla být opět jiná. A rada se vždycky řídí striktní rozpočtovou kázní a opatrností. A jak z národní, tak mezinárodní perspektivy je potřeba říct, že je to čas velice nejistý a náročný a my řešíme řadu problémů v oblasti změny klimatu, v oblasti ekonomiky, mezinárodních vztahů, technologických změn. A právě proto Rada chce, aby rozpočet na rok 2020 byl dostatečně realistický, aby tam byl i prostor pro nepředvídané potřeby. A dovolte mi znovu poukázat na to, že Rada se domnívá, že rozpočet na rok 2020 a se navyšuje o 1 miliardu euro oproti roku 2019. Na to opět upozorňujeme. Paní předsedkyně, Dovolte mi pár předběžných připomínek k pozměňovacím návrhům, které Evropský parlament chce předložit k hlasování zítra. V několika oddílech se objevuje významný nárůst. Chceme tímto posílit řadu programů a projektů a některé tyto návrhy se nejenže eh, odklánějí od původních návrhů, ale jdou i nad rámec původních stropních hodnot. Musíme být dostatečně opatrní jako spoluzákonodárci. Musíme mít na paměti skutečné potřeby a absorpční kapacitu. Musíme činit rozhodnutí na základě reality. A celkový eh, rozdíl je v letošním roce mezi našimi stanovisky a vašimi stanovisky veliký. Je to 4,2 eh, miliardy v závazcích a 6 miliardy v platbách. Já jsem přesto přesvědčen, že spolupráce nás dovede k možnosti překonat tuto propast, kdy se nám podaří společně zpracovat souhrný rozpočet na rok 2020. Děkuji vám. Dank, Herr Minister. Já děkuji vám, pane ministře. Nyní bych si dovolila srdečně přivítat pana komisaře Ettingera a tím tomu dávám slovo. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, poslankyně, vážený paní, pane předsedo rady, dámy a pánové. Já eh, bych eh, rád eh, na úvod poděkoval za takto důkladně provedenou práci, jak paní Holmajerové, tak paní Gardia Zabal Rubial. Celá komise je vám zavázána a rovněž oceňujeme, jak kvalitní práci jste odvedli a jak důkladně všechny politické skupiny dokázaly sjednotit své priority a vše se ocitlo v tomto návrhu. Priority jsou za prvé růst z pohledu rovněž pracovních míst a zaměstnanosti a posílení ochrany klimatu, eh, politika týkající se životního prostředí, eh, pomoc mladým lidem a ta správná migrační politika, pomoc těm, kteří se cítí ohroženi v místě, kde žijí. Nyní je otázka, jak ty programy uskutečnit v praxi. Parlament eh, chce se odklonit směrem nahoru o 2,7 miliardy, tedy chce eh, posílit tento rozpočet. Zatímco Rada chce tento rozpočet o 1,5 miliardy zkrátit. A já musím říci, že se rád postavím eh, někam do prostřed. A nyní se snažím pochopit logiku jak navyšování, tak i škrtů. Doufám, že si vše vyjasníme v průběhu mm, našeho mm, vyjednávání. Rozdíl je 4,2 miliardy a v srovnání s předchozími léty je to hodně. Ono to nemusí nutně vést k větším problémům v té vyjednávací fázi. Může se ale stát, že v listopadu se situace zhorší a bude obtížnější. Ještě obtížnější by se situace stala v případě, kdyby Spojené království nás opustilo bez dohody. Sice k dnešnímu dni to až tak pravděpodobné není a jsme rovněž dobře připraveni. Mohlo by se ale přihodit cokoliv. Ať už to bude tedy vystoupení bez dohody, neuspořádané, či prodloužení odložení článku 50. Každopádně to vždy budeme muset brát v potaz při vyjednávání a rovněž i z pohledu čísel. Jsem rád, že všichni jsou připraveni o o věci jednat. Určitě rovněž předám vše nové komisi a doufám, že se právě s nimi podaří dosáhnout toho správného ovzduší. Kde vidím ta nejobtížnější témata? Parlament v některých programech a u některých opatření zcela výrazně se odchyluje od návrhu komise a to směrem nahoru u některých z těchto programů je to sice stoprocentně pochopitelné, přesto však varuji, buďme rozumní, protože pokud si už nyní plně vyčerpáme vše, co případně máme k dispozici, může se stát, že v příštích letech nebudeme mít k dispozici tu správnou flexibilitu pro neočekávané události, pro něco, s čím se zatím nepočítá tak abychom mohli včas a rázně zakročit. Ono já chápu, že ty rezervy je možné snížit, pokud je ale vyčerpáme zcela, nebudeme schopni reakce v následujících letech. Rozpočet na jakoukoliv flexibilitu prostě nebude. U rady je správné, že budeme se snažit eh, argumentovat, ať už Kosme nebo Horizon 2020 eh, nebo um, i eh, Connecting Europe. Já bych se rád rady zeptal, zda tím nespůsobíme ještě větší stagnaci. Zda tím nedospějeme k situaci, kdy budeme ještě více zaostávat za USA v oblasti rozvoje technologií. Zda bychom tedy neměli v éře digitalizace udělat více společně, jako Evropa jako celek. Zda právě ve výzkumu, vývoji, posilování infrastruktury, posilování malých středních podniků, tady mi úspory připadají nemístné. Když se hovoří o navyšování, tak tam si to necháme projít hlavou a ozveme se, pokud nám bude připadat, že to, co se navrhuje, nedává smysl, protože je to sice krásná teorie, ale v praxi to proveditelné bude pouze obtížné. Pak máme článek 15, odstavec 3. Tam ještě ten předchozí parlament u vyjednávání o rozpočtu, u uvažování o rozpočtu, tam už bylo parlamentu vyhověno v přesunech, v oblasti přesunu, totiž do výzkumu a vývoje. A radu to překvapilo. Souhlasím, ono to překvapivé i bylo. Ale my už jsme s tím návrhem přišli v květnu. Já vím, že jak rozpočtová politika regionu či členských států, tento institut zná, že se přenáší prostředky z předchozího roku, ty nespotřebované, do roku následujícího, zejména pokud se jedná o opatření na výsost logická a smysluplná. Tento nástroj existuje, je eh, zdůvodnění hodný a já se domnívám, že sice můžeme debatovat o výši takovéhoto přesunu, ale s tím principem toho, že by se nespotřebované eh, prostředky měly přesouvat, s tím bych souhlasil a považuji eh, úplné zamítnutí za nesprávné. Pak máme 360 milionů na opatření pro mládež. Tam to vše běží a to plyně, kvalitně, tam už máme dobré zkušenosti, přesto se domníváme, že tato částka neodpovídá mm, tomu, co se žádá a je trochu přehnaná. Určitě, když budeme o tom jednat, tak to budeme schopni i doložit mm, podle daného členského státu. Financování pro opatření v členských států na vnějších hranicích. Tam se hovoří o pokračování této činnosti a o přímých nárocích na tyto prostředky. Tam se domnívám, že dává smysl rezerva, protože pokud ji nemáme, nebudeme schopni zakročit. Právě jsme měli obtížnou situaci v Turecku a v Sýrii nedávno a tam se ukázalo, že díky tomu, že jsme k tomu měli příslušné prostředky, byli jsme schopni poměrně bezodkladně zakročit. Pak se hovoří o prostředcích pro Turecko. Tady jsme snad všichni zajedno v tom, že co se týče vládní politiky Ankary, retoriky eh, tureckého prezidenta, na to snad všichni nahlížíme na výsost kriticky. Na druhé straně se zde objevuje návrh, hovořme pouze o projektech. Musíme ale zároveň hovořit i o tom, zda tyto projekty zapadají do evropských eh, hodnotových eh, měřítek. Například pokud eh, se bude bránit nevládním organizacím, aby se těch projektů účastnili, pokud tyto programy budou na štíru s právním státem, tak tam je logické, abychom ehm, se těmito programy nezabývali, ale ty, které pokračují eh, v tom dobrém duchu, abychom v nich pokračovali, aby zkrátka a dobře vše bylo v zájmu EU. I zde, pokud si uložíme větší částky do rezerv, tak pak máme tu možnost je aktivovat eh, pohotově. Jinak bych si dovolil rovněž poznamenal, že máme zprávu k návrhu za rok, na rok 2020. Tam jde o navýšení závazku o 15,4 milionu a krácení pladeb o 4 miliony, více než 4 miliony. Tam jde o to, že se musíme přizpůsobit vývoji trhu v zemědělské produkci a rovněž i tvaru toho trhu. Jsou tam i přizpůsobení po nejnovějším vyhodnocení vývoje v oblasti inovací. Pak eh, chceme zajistit personální a jiné vybavení ESVČ a agentury EOLISA. Vážení kolegové, vážení poslanci, mně připadá, že právě v současné situaci, kdy se zabýváme odchodem Spojeného království, kdy nám odchází komise pod vedením eh, pana Junckera, že nyní je ten správný čas eh, dokázat našim občanům, že dokážeme být jednotní v tom, jak eh, utvoříme kvalitní návrh rozpočtu na rok 2020 a že to, s čím komise přijde, přece jen se setká s, um, s tím, se schválením jak rady, tak parlamentu. Ze své strany se budu snažit. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Nyní máme stanoviska výboru. Nejdříve pan Gáler za výbor pro zahraniční záležitosti. Zdá se však, že zde není, pokud tedy nesedí na nějakém jiném než na svém místě. Pokud ne, tak Katlin van Bremt za výbor pro mezinárodní obchod. Veškerá stanoviska jsou omezena minutou a já budu od nynějška přísnější. Děkuji vám. Děkuji, paní předsedkyně. Pokud jde o mezinárodní obchod, tak eh, naplňování mezinárodních dohod je klíčovým požadavkem a to se týká zvláště kapitoly udržitelného rozvoje, která se zde objevuje v souvislosti s mezinárodním obchodem. Zde potřebujeme dostatečné prostředky, abychom splnili své závazky, jinak by totiž tato slova vyšla na prázdno a to jsme nemínili učinit jako tento parlament. Co se snažíme? Snažíme se vymědět eh, práci dětí, snažíme se zajistit svobodu združování, snažíme se o boj proti změně klimatu a zajišťování lidských práv, ale potřebujeme dostatečné financování, abychom neustále vyhodnotili vyhodnocovali situace. A nezapomínejme, kolegové, že i občanská společnost do hry vstupuje jako velice důležitý hráč, pokud jde o udržitelný rozvoj. A domácí poradní skupiny jsou také velice důležité. konečně chci říci, že v době, kdy se hodně stává, že více strana, více strané struktury a VTO jsou pod palbou kritiky, měli bychom o to více v návaznosti na parlamentní konferenci poukázat na potřebu společného utváření mezinárodní obchodní politiky a proto se snažíme o domácí poradní skupiny a o to, aby tyto skupiny, stejně jako parlamentní shromaždění, vzali v potaz naše uh, připomínky. Jako další paní kolegyně Krecu z výboru pro rozpočtovou kontrolu. Děkuji, paní předsedkyně, vážený pane komisaři. Rozpočet na rozpočtový rok 2020 je posledním rozpočtem v rámci stávajícího finančního rámce. Je to přechodový rozpočet rozpočet kontinuity. A samozřejmě hlavním cílem je zajistit fungování, průběžné fungování dlouhodobých eh, projektů a programu a zajistit zahájení nových programů, které se mají spustit v roce 2021. Pokud jde o stanovisko rozpočtového výboru, tak my jsme navrhli nějaké úpravy, pokud jde o jejich e, návrh provozních nákladů, pokud jde o absorpční kapacitu, pokud jde o migraci, finanční nástroje a strukturální fondy. Stejně jako jsme navrhli změny u rozpočtu pro generálního prokurátora. Dovolte mi, paní předsedkyně, já budu asi potřebovat více času, možná o pár sekund více. Chci poděkovat panu komisaři Ettingerovi za spolupráci, když jsme připravovali mm, finanční rámec a rozpočet na roky 2020 až 2027. Bohužel došlo k zablokování tohoto rozpočtu, už ohrožuje stovky programů v Evropě, jako je Erasmus a další. A já bych ráda apelovala na finské předsednictví, aby se zasadilo o to, že tento rozpočet, který byl předložen, v, už v roce 2018 byl schválen. Děkuji, paní předsedkyně, za vymezení více času. Děkuji. Jako další za výbor pro měnové záležitosti pan kolega Mureša. Děkuji, paní předsedkyně, vážený pane komisaře, vážený pane ministře. Rok 2020 je posledním rokem stávajícího finančního víceletého rámce a proto musíme zajistit, abychom tento rozpočet dostatečně vybavili, aby měl dost prostředků pro to, aby Evropská unie mohla své závazky plnit. Není nic horšího, než vyslat signál příjemcům, že Evropská unie není schopná zaplatit své účty a my jsme všichni zaznamenali v době evropských voleb, že lidé přišli a volali volili. Stojí o prosperitu, růst a pracovní příležitosti. Zemědělci, studenti, města, venkov, všichni čekají na prostředky z fondu soudržnosti. Já zde hovořím za výbor Ekon a jménem tohoto výboru bych chtěl říct, že my čekáme dostatek prostředků do evropské ekonomiky, dále dokončení um, unie kapitálového trhu a proto je pro nás nejdůležitější, abychom viděli eh, pro EFSI, pro investiční eh, rozpočet Junkra dostatek prostředků. Nevíme, proč by se měl ten původně velice úspěšný projekt nyní se škrtat o 900 milionů. Proto vám otevřeně říkám, že Evropský parlament neodhlasuje rozpočet s jakýmikoliv škrty investičního plánu Junkra. Děkuji. Děkuji jako další za výbor EMPOL paní kolegyně Juriš Nikolsonová. Yes, thank you very much. No děkuji. Já budu mluvit svým jazykem, slovenským jazykem. V rozpočtu a ve své zprávě k tomuto rozpočtu jsem se zaměřila na dvě priority. Nejdříve, že musíme začít měřit výsledky, nejen výstupy u těchto projektů. A druhá věc je, že se musíme začít soustředit na hodnotu za peníze. Pokud máme problém s nezaměstnaností v našich členských státech, s nezaměstnaností mladých, nesmíme to řešit jen tím, že se vytvoří nějaký fond, do kterého budeme teď permanentně ladovat peníze, ale musíme se soustředit na to, abychom začali odstraňovat příčiny nezaměstnanosti mladých v jednotlivých členských státech. Také bychom měli začít více používat data, protože když se třeba při rekvalifikačních projektech třeba 300 lidí zúčastní nějakého rychlo, rychlokvašného projektu, tak to ještě neznamená, že budou zaměstnaní. Ukazuje nám výzkum, že se naopak nezaměstnají, vrátí se do svých osad, do vyloučených romských osad. To je poslední věc, kterou bych chtěla říci. Musíme začít dělat sociální inkluzi nejen na papíře. Sociálně vyloučené komunity, například romskou komunitu, nesmíme nechat jen tak, aniž bychom je začlenili na otevřený trh práce. To považuji za luxus, který si už více nemůžeme dovolit. Děkuji vám a za výbor pro eh, ochranu potravin a životní prostředí pan kolega Kamfa. Pane ministře, pane komisaři, Neuniklo vám, že Evropská unie přijala závazek, že vydá 20 svého rozpočtu na klima. To už před lety a zatím se nám ho nepodařilo splnit. A rozpočet, který navrhujete, není výjimkou. Potřebujeme o několik miliard více, abychom splnili tento cíl. Všude se říká, že máme naléhavost v oblasti klimatu. Mladí se mobilizují v ulicích a návrh rozpočtu, který předkládáte, je nižší než ten závazek, který jste před lety přijali. A proto Evropský parlament žádá o 2 miliardy eur navíc na klima pro tento rozpočet, abychom se maximálně přiblížili přijatému závazku. 2 miliardy eur na 500 milionů Evropanů, to jsou 2 eura na člověka. Když se podíváme na to hnutí mladých, já bych byl opravdu zoufalý, že Komise a rada neposlouchá tento hlas ulice, neposlouchá parlament a musíme bojovat o, těch, o ty dvě miliardy eur navíc pro klima v tom kontextu, který známe. Děkuji. Jako další představitel výboru pro energii, energetiku a průmysl kolega Rola. Děkuji. Jako předsedkyně výboru ITRE bych ráda vyjádřila podporu kompromisnímu balíčku, který zahrnuje celou řadu priorit, eh, na které upozornil i náš eh, výbor. Toto je poslední rozpočet víceletého finančního rámce a musíme maximalizovat eh, prostředky na digitalizaci, na infrastrukturu, na malé a střední podniky, abychom vytvořili ambiciozní rámec pro nové období. Já chci poděkovat panu Ettingerovi, protože je jasné, že pokud máme úspěch do budoucna, tak potřebujeme financovat výzkumné projekty. Máme Horizon 2020 a 20 a Kosme, máme nástroj flexibility, abychom mohli do těchto programů převést nevyužité prostředky, takže musíme toho maximálně využít. A v neposlední řadě nástroj pro propojení Evropy. Velmi úspěšný program, potřebný pro infrastrukturu, jde nad rámec investičního plánu, vytváří přidanou hodnotu pro soukromé zdroje i veřejné prostředky a musíme se tedy ujistit, že bude i v příštím roce tento nástroj náležitě financován. Děkuji. Děkuji. Další řečnice za výbor pro vnitřní trh, paní kolegyně Hahn. Já mám obrovskou radost, coby zpravodajka, že eh, příslušný výbor eh, opravdu se řídil našimi doporučeními, protože vnitřní trh to je srdce EU prospívá nám všem, spotřebitelům, pokud se můžeme spolehnout na společné normy. A jsou to zejména naše malé a střední podniky, pro něž je eh, takovým elixírem života tento vnitřní trh. A proto eh, se snažíme odmítat protekcionismus a eh, posilovat společný trh, rovněž i svobodu usazování, svobodu pohybu kapitálu Domníváme se, že je třeba být odvážným v investicích do naší budoucnosti. Udělejme z vnitřního trhu heslo budoucnosti. Investice do vnitřního trhu znamenají investice do budoucnosti EU. Děkuji. Děkuji. Kolega Freund za výbor pro dopravu. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Někteří na to možná už zapomněli, ale EU podepsala dohodu o klimatu v Paříži. Přesto však stoupá naše uhlíková stopa v oblasti dopravy. A tam rozhodně je třeba eh, konat v tom rozpočtu eh, na rok 2020. Jak budeme hledat například alternativu pro eh, benzín a jiné typy dýzlových paliv? Pokud se chceme řídit cíli z Paříže, aniž by naše doprava skolabovala, potřebujeme ji koncipovat nově. Už nyní musíme přehodit výhybky, už nyní musíme měnit zákony, potřebujeme eh, správné eh, cyklistické stezky, posílit železniční dopravu, eh, zvýšit počet dobíjecích míst pro auta. Bohužel tam se zdá, že toho nestačí, co máme v rozpočtu a bohužel tedy spokojeni nejsme. Děkuji za výbor pro zemědělství, pan kolega De Castro. Prezidente, komis... Paní předsedkyně, pane komisaři, pane ministře, vážení kolegové, příští rozpočet má za ambiciozní cíl fungovat jako most k budoucnosti Evropy poskytuje konkrétní přidanou hodnotu, reaguje na požadavky pracujících občanů, spotřebitelů. Evropský parlament požaduje kvalitativní skok, aby byl tento cíl splněn a aby to byl skutečný výchozí bod pro nové programy a prioritní politiky Evropské unie. Nesmíme zapomenout, pane komisaři, na mimořádnou roli, kterou sehrává společná zemědělská politika v procesu evropské integrace. Nepřistoupíme tedy na škrty v rozpočtu společné zemědělské politiky. Naopak žádáme, aby Unie stála po boku našich zemědělských a potravinářských podniků, které jsou znovu obětí obchodního útlaku, jak připomněla už naše zpravodajka Aider. A proto žádáme, aby v příštím období byly financovány a posíleny všechny opatření, například propagace našich produktů na zahraničních trzích, abychom zmírnili dopady těch amerických rozhodnutí na naše podniky. Děkuji. Děkuji vám za výbor pro rybolov. Promluví nyní paní kolegyně Monteru Aguiar. Dobrý den, prezident, komisáři. Eh, relativamente à de... Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Eh, nám je ve výboru pro rybolov známo, že rozpočet na rok 2020 neobsahuje to, co potřebuje odvětví rybolovu. Abychom byli udržitelní, potřebujeme skutečnou společnou rybolovnou politiku. Potřebujeme rovněž ty správné finanční prostředky. Domníváme se, že je třeba nastavit správnou rovnováhu mezi ochranu živní, životního prostředí na straně jedné a přežitím rybolovných společenství na straně druhé. Náš udržitelný rybolov přežije pouze pokud budeme mít jasné nadefinované cíle. Je třeba tento rozpočet zvýšit, abychom naše cíle mohli naplnit, abychom mohli zlepšit například vyhodnocování stavu rybí populace a rovněž i dopad rybolovu na životní prostředí, ale rovněž i dopad na komunity eh, na pobřeží. Proto je důležité, aby koncepce politiky rybolovu byla posunuta na vyšší úroveň. Proto potřebujeme přiměřený rozpočet. A i z pohledu obecného se domníváme, že je třeba se více snažit, abychom tu závislost v tom odvětví snížili. Děkuji za výbor pro kulturu a vzdělávání paní kolegyně Kamervert. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Na konci tohoto týdne se sejde rada v Lucemburku, aby přinesla závěry k eh, takzvaného mm, mm, politického obohacování eh, a prosperující společnosti. Je třeba, aby vše, veškeré oblasti lidské aktivity obohacovali. Proto je třeba zlepšit například přístup k službám, mezi jinými i k celoživotnímu vzdělávání. Vážená Rado, pokud přijmete tyto závěry ve čtvrtek, Zkuste posléze dokázat, jak to myslíte vážně, že člověk bude skutečně středobodem toho, do čeho se chceme pustit a zrušte krácení v těch oblastech, které se týkají kultury a vzdělávání a sportu buďte důslední, eh, následujte stanovisko parlamentu více peněz za, na Erasmus+, plus, více peněz na kreativní Evropu, více peněz na Evropu pro občany. Děkuji, děkuji. Jako další eh, kolegyně de Voskofi. Oui, merci. En... Ano, děkuji. Ve výboru Libe byla práce velmi efektivní a relativně dospěla ke konsensu. Všichni stínoví zpravodajové se pokusili předložit vyvážené návrhy. a děkuji za to, že jste nás vzali v úvahu. Já bych byla proto, abychom hlasovali pro ty linky pro záchranu na moři. Evropská unie má morální povinnost a humanitární povinnost chránit lidi, jejich život je ohrožen. Místo toho, aby kriminalizovala nevládní organizace, které dělají práci Evropské unie a členských států. Členské státy Evropské unie musí přijmout kroky, aby lidé ve Středomoří neumírali. To jsem říkala už několikrát, říkala jsem to i v květnu. Myslím si, že tento Rozpočet by měl být eh, přiznán bez problémů. Ovšem nesmí to logisticky a finančně spočívat pouze na těch členských státech, eh, kam migranti směřují. Musí to být také rozloženo spravedlivě mezi různými členskými státy. Na výbor pro eh, ústavní záležitosti pan kolega Tajany. Komisar Oettinger, Děkuji, Gintre, za tu práci, kterou děláte, za tu spolupráci v těchto uplynulých desíti letech. Jsme spokojeni s pokusy komise zvýšit investice, aby se také občané informovali o rozpočtu na rok 2020. Nejsme ovšem spokojeni se snahou rady tyto finance seškrtat. Znovu rada dělá krok zpět a tím pádem nám neumožňuje překlenout eh, tu propast, která je mezi námi a evropskými občany, mezi institucemi a evropskými občany. Je třeba například financovat rejstřík transparentnosti, abychom mohli mít větší meziinstitucionální spolupráci a je správné také financovat všechny programy, které občanům ukazují, co dělá Evropská unie, co dělají evropské instituce. je třeba také financovat konferenci o budoucnosti Evropy. To se nemůže týkat pouze Evropské komise, musí se to týkat všech institucí EU. Pokud chceme být ambiciozní, pokud chceme dát Evropské unii politickou roli ve světě, tak musíme dosáhnout toho, aby tato konference byla skutečným úspěchem. Herzlichen Dank. Děkuji vám a na závěr výbor FEM, paní kolegyně Fitzgerald. Uh, thank you. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat zpravodajům za jejich práce. Myslím, že to byla velice intenzivní a zajímavá práce. My jsme zaznamenali různé makroekonomické poznámky e, i různé poznámky z úst pana komisaře, ale já místo genderové rovnosti jsem se chtěla abych se vyhnula tomuto stereotypu posledních výborů, e, věnovat spíše tomu, jak tuto politiku promítnout do různých jiných výborů a jak to realizovat, to teprve uvidíme. Je to velice důležité. Je zřejmé, že to poslední rok víceletého finančního rámce. My se připravujeme na přechod na inkluzivní Evropu a na uchopení programu udržitelných cílů na rok 2021. Ale jako zpravodajka za ženský výbor jsem předložila různé pozněcí návrhy. Já bych třeba ráda viděla, aby pilotní projekt pro genderovou rovnost byl přijat. Je velice důležité se zamyslet nad tím, jak na tom genderově jsme, když se zamyslíme nad všemi těmito finančními nástroji, jak to vidíme. A to myslím, že je velice důležité. Pozměňovací návrhy, které jsme předložili, byly v rámci našeho výboru schváleny a pojednávaly o velice důležitých otázkách, které se týkaly násilí na druhém pohlaví. Potom třeba účast žen v oblasti informačních technologií. My víme, že zde se objevuje veliká propast mezi zastoupeními různých eh, obou pohlaví. A z tohoto hlediska je třeba se podívat na tyto pozměňovací návrhy. Myslím si, že jsou referenčně velice podstatné. Já jsem se nechala inspirovat způsobem, jak Evropská unie, Evropský parlament a Rada vůbec kdy uchopili téma genderové rovnosti a tak jsem to také pojala já. Děkuji. Dobrá, nyní přecházíme ke stanoviskům politických skupin. Pan kolega Fernandeš za EPP. Já bych eh, rád eh, položil otázku radě. Eh, rada právě zkrátila 1,5 miliardy eur z tohoto rozpočtu na základě návrhu komise a zejména Horizon 2020, tedy moda je otázka z ní. Domníváte se, že nezáleží na výzkumném programu Horizontu 2020? Domníváte se, že tam není absorpční kapacita v tomto programu? Domníváte se, že ta čísla vám naznačují jakési potíže s tím programem? Je to skutečně správné? provádět škrty například v programech, které podporují integraci, jako Connecting Europe nebo FC, tedy Junckerův plán, mně to prostě nedává smysl. A pak další otázka na radu. 250 milionů eur, která nebyla plně spotřebována, která už byla eh, uvolněná, by mohla být využita tato částka na výzkum. Tam máte článek 15.3 flexibilita. A otázka zní, proč rada si nepřeje této flexibility využít. Eh, proč nechce sáhnout k těmto prostředkům, které není byly uvolněny, abychom je investovali do nových výzkumných projektů, do projektu na příští rok. Tam přece máme obrovskou přidanou hodnotu a na výzkumu záleží. Všichni evropští občané mají právo vědět pouze 7% z toho je na správní náklady. 93% tohoto rozpočtu jde přímo do konkrétních investic. To jsou zcela zásadní investice do všech členských států naší unie. Tento rozpočet prospívá všem. Já doufám, že se rada dokáže jaksi dohodnout já tady předvídám skutečné potíže dospět ke společnému závěru. Zdá se, že jediné, eh, co rada dělá ráda, je škrtat. Čekáte snad nějakou obrovskou katastrofu, že budete potřebovat tyto prostředky na nějaké mm, apokalyptické záležitosti, které mají nastat? Ty otázky nejsou retorické. My jsme ochotni vyjednávat. Děkuji, říká předsedkyně za socialisty a demokraty, pan kolega Labuty. My zemí. Mí přátelé, jaká je skutečně naše ambice pro Evropu? Kdybychom měli velké ambice, tak bychom dnes měli velký rozpočet. Když Kennedy říká, měli bychom letět na měsíc, rozhodli jsme se jet na měsíc, letět na měsíce, tak se skutečně rozhodl. Z 15 násobil rozpočet NASA. Kdybychom udělali totéž, tak bychom neletěli na měsíc, ale zachránili zemi, zachránili lidstvo na zemi. Proč nejsme ambicioznější? Hovoříme o Green New Deal, to je odkaz na New Deal od Roosevelta, ale Roosevelt měl na to prostředky, vytvořil miliony pracovních míst. Když se Roosevelt dostal k moci, tak za čtyři roky strojnásobil rozpočet. A americký rozpočet potom byl zvýšen ještě čtyřikrát. A konečně, když už byl Roosevelt starý, tak z 12 násobil celý rozpočet, když inteligentně využíval peníze centrální banky. A nevyvolalo to žádnou katastrofu. Byli Kennedy a Roosevelt snad šílení? Kennedy a Roosevelt snad zrujnovali svou zemi? Ne. Všichni si pamatujeme, že to byli vizionáři a odvážní lídři. Co očekáváme v Evropě my? Na co čekáme? Vytvořit skutečný rozpočet není tak komplikované. Jacques Delors říkal, že je možné mít ambicioznější rozpočet, aniž bychom žádali členské státy a občany o další oběti. Dříve to bylo 45%, teď zde máme evropskou konkurenci v oblasti daní, takže teď už jsou daně 20%, ne 45%. Teď bychom měli mít evropské daně, aniž bychom zasáhli malé a střední podniky. Tím bychom dostali 100 miliard navíc, abychom mohli zachraňovat eh, naše území. Takže my budeme hlasovat pro tento rozpočet, je to velmi dobrý kompromis. Děkuji Moniko, děkuji Eidere. Děkuji také těm, kteří jednali. My budeme hlasovat pro tento rozpočet, budeme bojovat za to, aby rada přistoupila na navýšení prostředků. Doufám, že je to poslední rok, kdy hlasujeme pro tak slabý rozpočet a doufám, že příště to bude ambicioznější rozpočet pro ochranu lidské důstojnosti a ochranu planety. Děkujeme. Za frakci Renew má na dvě minuty slovo paní kolegyně Armon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 čísla, rozpočet a tak dále. Nebudu hovořit o veškerých politických záležitostech, které se týkaly přípravy rozpočtu. Samozřejmě, že jsou zde ti, kteří z toho těží, ti, kteří přispívají a tak dále. To si vyžaduje konkrétní diskuzi. Měli bychom se ale soustředit na realitu a především na cíle rozpočtu Evropské unie, co si přejeme. Přejeme si, aby náš kontinent byl prosperujícím, aby zde existovala konvergence, aby jsme respektovali životní prostředí a samozřejmě, že potřebujeme i, aby Evropská investiční banka využívala dostatek prostředků. Je zde ale mnoho příležitostí na společném trhu, čistí příspěvatelé a tak dále. Roz, boj i veškerých oblastí, včetně industriálních záležitostí. Nemáme zde pouze ty, kteří z toho budou těžit a ti, kte- ty, kteří přispívají do evropského rozpočtu. Zároveň vidíme, že celý rozpočet potřebuje opravdu dramatickým způsobem reformovat. Potřebujeme podpořit privátní investice, nemůžeme se zaměřit pouze na veřejné zdroje. Naši obyvatelé musí samozřejmě vidět konkrétní výsledky, to, co z tohoto rozpočtu skutečně implementujeme, potřebujeme sice ambiciozní rozpočet, ale zároveň to musí být rozpočet, který se musí zaměřit na technologický rozvoj, na inovace, na eh, životní prostředí, dále je to otázka evropského prokurátora a jeho úřadu. Je zde mnoho záležitostí a problémů, které musíme ještě definovat a implementovat. Potřebujeme mít samozřejmě silnou Evropu, ale bez silného rozpočtu ho nedosáhneme. Děkuji. Za zelené má slovo kolega na minutu a půl, pan kan eh, Andresen. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Evropský parlament, my zde v Evropském parlamentu jsme připraveni investovat do naší budoucnosti. Jsme připraveni Evropské unii dát budoucnost, konkrétně tímto rozpočtem, konkrétně například pro mladé dospělé, například eh, pro 26-letou řekyni Vasilidy, která eh, po té, co dokončila studium na univerzitě, eh, se stala nezaměstnanou. Ale my máme různé iniciativy pro mladé a díky nim i tato kolegyně je žádoucí na trhu práce. Je potřeba investovat dalších zhruba 500 milionů euro pro boj proti nezaměstnanosti mladých a pro výměné programy pro mladé. To je velice důležitý signál, který můžeme vyslat. Zeleným se líbí, že se nám podařilo dát o 1,2 miliardy navíc na klima a na environmentální investice. I tyto peníze naléhavě potřebujeme a budou pomáhat zcela konkrétně například v boji za čistší vzduch. Jen v Bulharsku žije více než 2 miliony lidí, kteří trpí špatným ovzduším. Jsou to zejména děti, které eh, pak dostávají různé dýchací obtíže a tak dále. A je důležité, abychom s tím něco dělali, abychom měli rozpočet, který bude odpovídat výzvám, před kterými dnes stojíme. A eh, tyto, tuto odpovědnost je potřeba vyvinout také v oblasti záchrany na moři. Schválili jsme to eh, těsnou většinou ve výboru a doufáme, že tento návrh bude schválen i zde zítra. My jako parlament jsme připraveni a teď je to na radě, tato eh, věčná blokáda, ty věčné krásné řeči. Prosím pěkně, buďte konečně ochotní a začněte s námi investovat pouze mluvit o ochraně klimatu, pouze mluvit o tom, že uděláme něco proti nezaměstnanosti mladých, to už nestačí. Pojďte s námi na jednu loď a pojďme společně táhnout za jeden pro vás. Děkuji vám. Děkuji za frakci ID. Má slovo kolegyně Laporte. Paní předsedkyně, vážení kolegové, Celkový rozpočet eh, na rok 2020, tak jak to navrhuje EPP a eh, socialist, eh, to je vlastně nižší, než to bylo za rok 2019, ačkoliv mm, vlastně je tady nárůst cen Eh, takže eh, teď vlastně eh, také 7 miliard eur bude chybět tím, že se bude realizovat Brexit. A to všechno by naopak měl být důvod k rozvýšení evropského rozpočtu. Tady je otázka také inflace, rozpočtové inflace. A je také možné kritizovat celou řadu příkladů, například pomoc Turecku na ochranu Eh, hranic 5,6 miliard eur. Vidíme, jaké to přináší výsledky. Eh, dále také pomoc eh, kandidátským zemím, Evropská služba pro vnější činnosti, kdy není vždy diplomaticky legitimní takto postupovat a také komunikace. Na závěr bych chtěla ještě upozornit kolegy na Dublin 4. Ten dá možnost každému migrantovi, který předloží žádost o azyl, učinit tak v kterékoliv eh, zemi, jak tady si vybere. To je 400 miliard eur, které eh, vlastně eh, také tady můžeme být proti tomu, aby to takto bylo. Musíme brát přece v úvahu také národní zájmy. Děkuji. Děkujeme mnohokrát. Jako další má za ECR slovo kolega Žonca na minutu a půl. Paní předsedající, Vážená paní předsedající, vážení zástupci Rady a komise. Tento rozpočet by měl samozřejmě zlepšit eh, prac- tvorbu pracovních míst, životní prostředí, investice soukromého charakteru. Měli bychom samozřejmě podporovat zemědělství, konkurenceschopnost, klíčové jsou i záležitosti migrace a bezpečnosti. V roce 2020 tento rozpočet by se měl popasovat právě s těmito problémami i na našich hranicích a zároveň globální rozměr Evropy v při eliminaci příčinách migrace v zemích původu a transitních zemí. A zároveň byste měli být aktivity, pokud jde o jiné země, sousední země v Evropské, u Evropské unie. My to podporujeme, protože je to rozpočet, který by měl podporovat následující letech Evropskou unii a priority v jednotlivých programech. Myslíme si, že je to dobrý rozpočet, i pokud jde o víceleté finanční rámce. Myslím si, že i v našem eh, rozpočtovém výboru jsme to podpořili právě z tohoto důvodu, například rozšíření prostředků v oblasti nástroje Connecting Europe Facility, oblast Europolu, Frontextu, dopravy, Erasmusu. Právě proto si myslím, že bychom to mohli podpořit. My jako EKR podporujeme veškeré projekty a prostředky, které představila i Evropská komise. Je zde kompromis, který podporuje kvalitním způsobem zemědělství. Prostě pouze chceme, aby to byl ustálený rozpočet a abychom se vyhli těm chybám, kterých jsme se dopustili v minulosti, kdy byly nedostatečné finanční prostředky, nedostatky, které poté u beneficientů těchto prostředků tvořily různé problematické záležitosti. Děkuji. Děkuji za frakci GUE MGL. Má teď slovo kolega Papadimulis na dvě minuty. Dobre. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, pane eh, Ettingere, pane Terikajene, eh, před několika měsíci jsme hovořili už o rozpočtu na rok 2020. Zaznělo 53 vystoupení zde v Evropském parlamentě a ani jediný eh, z poslanců nebyl pro návrhy rady, které znamenají snížení eh, pro celou řadu programů. To je velice eh, těžké pro parlament i pro komisi. Nemůžeme přece snižovat prostředky na politiku soudržnosti, na politiku pro zaměstnanost mladých, na technologickou obnovu, Horizon 2020, klimatické změny. Teď dochází k vývoji snížení eh, které navrhujete, tomu tleskají stoupenci Brexitu i krajní pravice. To se vám líbí? To vás uspokojuje? Eh, máme rozpočet, který už je tak dost slabý a ten se dále snižuje. To zvyšuje nerovnosti, to zvyšuje eh,